to není jenom jeden výstřel, ale je to eh, něco, co je součástí eh, větší strategie. Mnohokrát děkuji za podporu. Kompliment. Děkuji panu poslanci Pokovi, gratuluji. Písemné prohlášení 0075 2010 předložená kolegou Jux, Julan Bo Sondengard a Stevenson o Camp Asraf získala větší počet než je většina Evropského parlamentu. Tudíž podle článku 123 jednacího řádu a k tomu si přeje vystoupit pan poslanec Stevenson. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat všem poslancům, kteří podepsali písemné prohlášení 75 o e, táboru Ašraf. Vysílá to velice e, jasný signál iráckým úřadům, aby e, s končili s tím eh, strašným nakládáním eh, s více než 3400 eh, lidmi v táboře Ashraf v posledních měsících. A jsem velice rád, že více než polovina poslanců tohoto parlamentu podepsala toto prohlášení. Toto prohlášení bylo předloženo před měsícem, pouze před měsícem a tak jsem rád za toto vítězství. Děkuji panu poslanci Stevensonovi a nyní již můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve rozpočet na rok 2011. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo